Good afternoon, ladies and gentlemen. Dámy a pánové, dovolte, abych zahájila dnešní zasedání výboru REGI. Doufám, že naši kolegové, kteří tady ještě nejsou, se brzy dostaví. A máme velmi zajímavý pořad jednání. Je mým potěšením přivítat paní ministrině Plump, rumunskou ministry. Rumunsko převzalo předsednictví Rady Evropské unie od 1. ledna tohoto roku. A my dnes máme to potěšení vyslechnout si priority rumunského předsednictví a také diskutovat o regionálním rozvoji a regionální politice s paní ministriní. Budeme postupovat jako obvykle. Dám slovo paní ministrini, aby představila své myšlenky a potom dám slovo členům výboru REGI, aby položili své otázky, přednesli své komentáře a paní ministrině bude reagovat. Takže nebudeme ztrácet čas a rovnou dávám slovo paní ministrini. Prosím. Děkuji, vážená paní předsedkyně, vážení poslanci Evropského parlamentu. Je mi potěšením, že zde dnes mohu prezentovat priority rumunského předsednictví Rady Evropské unie. A Ráda bych vám poděkovala za příležitost, kterou jste mi dali. Program rumunského předsednictví je významným příspěvkem k evropské politické agendě a zaměřuje se na důležité politické priority. Mezi nimiž je také politika soudržnosti. Kontext, ve kterém jsme převzali předsednictví Evropské rady je velmi náročný. Je zde celá řada věcí, které mají dopad na život občanů i fungování vlád. Zároveň jsme realističtí i ambiciozní v našem přístupu k vedení předsednictví Evropské rady. Realističtí jsme proto, že naše předsednictví je ovlivněno volbami do Evropského parlamentu, to znamená, že složité věci jako víceletý finanční rámec nebudou završeny a to bude mít dopad na politiku soudržnosti a na vyjednávání o celém balíčku. Jsme také ambiciozní, protože se budeme snažit být efektivní a zajistit pokrok u důležitých témat. Chceme se přiblížit dohodě v tomto duchu je Rumunsko plně odhodláno fungovat jako nezávislý mediátor, chce na pomoci ke koncensu. Rumunské předsednictví bude zaměřeno na občany. Podporujeme vás ve vašem úsilí dosáhnout pokroku v legislativních i nelegislativních bodech, aby se dosáhlo pokroku pro evropské občany a abychom tím přispěli k silnější, demokratičtější unii, která bude blížší svým občanům. Debata o budoucnosti Evropy je zásadního významu. Doufám, že květnový summit bude rozhodujícím krokem k posílení projektu Evropské unie. Bude to důležitý okamžik v plánování silnější, jednotnější, soudržnější a demokratičtější Evropy. Heslo našeho předsednictví soudržnost a společné evropské hodnoty odráží potřebu jednoty a spolupráce mezi členskými státy a také potřebu větší ekonomické a územní i sociální soudržnosti. Naše logo je takovou paralelou dynamické posílené unie. Legislativní a nelegislativní priority mohou být rozděleny do čtyř pilířů Evropa konvergence, bezpečnější Evropa, Evropa jako globální hráč a Evropa společných hodnot. Všechny tyto pilíře jsou stejně důležité. Já se zaměřím na první pilíř, protože pokrývá legislativní texty přijaté ve výboru REGI. Unie konvergence je příklad, kdy všechny strany vítězí. Evropské politiky přispějou ke snižování územních, regionálních a ekonomických rozdílů v Evropské unii. Cítíme silný dopad národních ekonomik, když dochází mezi nimi ke konvergenci, tak se Evropa posiluje jako globální hráč. Konkurenceschopnost eh, ekonomiky Evropské unie je pro nás klíčovou prioritou. Politika soudržnosti a celý legislativní balíček v této oblasti je důležitým bodem, důležitou součástí příštího víceletého finančního rámce. Vítáme návrh komise, především pokud jde o usnesení zaměřené na snižování administrativní zátěže, zvýšení flexibility a přiměřenosti. To odráží také ambici obou spoluzákonodárců o zjednodušení politiky soudržnosti, její zefektivnění, především ve prospěch příjemců. Ze svého předsednictví budeme vycházet z pokroku, kterého dosáhlo rakouské předsednictví a budeme plnou rychlostí pokračovat v práci na všech textech, které jsou součástí balíčku o soudržnosti. Budeme se zaměřovat také na nařízení o obecných ustanoveních. Cílem rumunského předsednictví je pokračovat v jednáních dynamickým způsobem, který povede k podstatnému pokroku v jednání na úrovni rady. Chceme připravit třístranná jednání s Evropským parlamentem tak, aby legislativní balíček byl přijat bezodkladně a aby byly splněny předpoklady pro úspěšnou politiku soudržnosti po roce 2020. Naším cílem je dosáhnout částečného všeobecného přístupu k nařízení o všeobecných ustanoveních. Vycházíme z pokroku rakouského předsednictví a z jeho dopadu na víceletý finanční rámec. Budeme nadále urychlovat jednání v oblasti zbývajících šesti tematických bloků. Rámec podmínek, finanční podpora z fondu, finanční řízení, monitorování a hodnocení, komunikace a viditelnost, definice subjektů a finanční rámec. Pokud jde o ERDF a Fond soudržnosti, Rumunské předsednictví bude pokračovat v diskuzích, bude znovu vycházet z pokroku, kterého dosáhlo rakouské předsednictví a naším cílem bude dosáhnout stanoviska na radě. Stejný postup eh, předpokládáme pro tematický blok 2. Interreg. Tam nebylo dosaženo zatím žádného pokroku, abychom dosáhli mandátu rady. Nicméně diskuze v lednu začaly na technické úrovni a Rada pro všeobecné záležitosti v červnu jistě dosáhne pokroku. Vítáme zavedení nebo zahájení třístranných jednání, meziinstitucionálních jednání s Evropským parlamentem, jak na politické, tak na technické úrovni, jakmile budou připraveny mandáty obou spoluzákonodárců. Rada má mandát k jednání o bloku 1 programové strategické plánování a o pátém bloku kontrolní a řídící ustanovení. Dohody bylo dosaženo za rakouského předsednictví. Práce rumunského předsednictví bude zaměřena tak, aby bylo, byla orientována na Radu pro všeobecné záležitosti, která zasedne 22. června. Ministři nám potom poskytnou další informace a vodítka. Pokud jde o strategickou spolupráci, naším cílem je dosáhnout závěru Rady na základě jednotné implementační zprávy komise. Věříme, že rumunské předsednictví Rada Evropské unie přinesou hmatatelné výsledky. Jsme si vědomi toho, že to není možné bez podpory členských států a ostatních institucí EU. Spoleháme na vaši podporu, především na podporu Evropského parlamentu abyste nám pomohli k úspěšnému předsednictví s konkrétními výsledky. Nejdůležitější události pro politiku soudržnosti, které budou pořádány během našeho předsednictví v Rumunsku, bude inform- neformální setkání ministrů o soudržnosti 11. a 12. dubna, neformální rada ministrů městským záležitostem 13. a 14. června a také summit výboru regionu, který proběhne 13. až 15. března. Rádi vás přivítáme na těchto akcích. Ráda bych zmínila, že naše předsednictví je plně otevřeno a chceme s vámi vést eh, dialog. Nasloucháme vám, stejně jako nasloucháme členským státům a snažíme se udělat vše, co je v našich silách, abychom dosáhli pokroku u legislativního balíčku, o politice soudržnosti, který je tak zásadní. Já vám chci poděkovat eh, za to, jak bojujete vám se podařilo obhájit politiku soudržnosti, která je i nadále největší, nejdůležitější investiční politikou na úrovni Evropské unie. A my se snažíme udělat eh, vše, co je v našich silách. Chceme vycházet z naší spolupráce, z našeho dialogu, abychom vytvořili silný evropský projekt, ve prospěch všech evropských občanů. Chceme dosáhnout udržitelného rozvoje, konkurenceschopnosti, hospodářského růstu. Vše samozřejmě ku prospěchu našich evropských občanů. A chci vám říci, že věřím, že budeme úspěšní. Jako ministrině pro evropské fondy v Rumunsku a jako zástupkyně rumunského předsednictví vás mohu ujistit, že budeme bojovat za politiku soudržnosti, budeme zohledňovat její vztahy s příštím víceletým finančním rámcem a jsem si jistá, že dosáhneme dobrých výsledků. Protože pár z vás znám a jsem velmi ráda, že jsem zde v Evropském parlamentu a chci vám poděkovat všem z vás za to, co jste udělali, za to, co děláte. A já vám budu naslouchat a pokusím se zodpovědět vaše dotazy. Děkuji. Thank you, minister. And, uh, now... Děkuji, paní ministrině. Nyní dám prostor jak členům výboru Regie, tak hostům. Ehm, máme zde tři koordinátory, takže já začnu koordinátory a potom budu pokračovat dalšími členy. Prosím. Děkuji. Paní předsedkyně, paní ministrině, velmi mě těší, že jste mezi nás přišla. Omlouvám se, přišla jsem s malým spožděním ale eh, my dnes eh, máme návštěvníky se Saského sněmu od nás eh, který, kteří se tedy zajímají o tom, jak to funguje i na našem výboru, a takže jsem potřebovala tenhle čas, abych jim to vysvětlila. Těší mě, že rumunské předsednictví přikládá kohezní politice takový velký význam. Já si myslím, že to je i politický signál členským státům, že otázka solidárního investování v Evropě je velmi důležitá. A já doufám, že to vytvoří eh, zvýšenou důvěru v eh, Evropskou unii, že tedy jasně vyšleme signál, že investice do regionu Evropské unie, do měst a obcí všech regionů eh, budou pokračovat a že se v tomto směru budeme angažovat. asi už jste se seznámila eh, s naší pozicí k tomu všeobecnému nařízení. Dnes jsme eh, dopoledne k tomu hlasovali, prohlasovali jsme to, myslím si, že to byl dobrý výsledek a v únoru nás čeká hlasování na plenárce a já věřím, že dostaneme i mandát postupovat dále v tomto směru a tedy otevřít jednání s vaším předsednictvím. Já si myslím, že eh, z odpovědnosti nás všech zvolených eh, poslanců, abychom tedy řádně odváděli svoji práci zastupitelů lidu a musíme na sebe tedy převzít zodpovědnost i v oblasti politiky soudržnosti. Vím, že máte mandát k otázkám struktury a programování celkového managementu. To znamená, budete o těchto tématech s námi moci vyjednávat. A parlament tedy je také otevřen vyjednávání. A já tedy věřím, že ty první eh, části už budeme moci uzavřít i do eh, zasedání v Dubnu, které bude naším posledním. Jak už jsem říkala, myslím si, že eh, potřebujeme budovat důvěru občanů v Evropskou unii a právě tu budujeme tím, že jim ukazujeme, že pracujeme pro jejich dobro, že i dále investujeme do regionů a Myslím si, že tedy velmi důležité eh, přece jenom posunout eh, trošku dál i vyjednávání o finančním rámci, ačkoliv předpokládám, že se to všechno nestihne tak rychle udělat. Takže to všeobecné nařízení jsme prohlasovali. Máme tady i zpravodaje k eh, Interregu a stínové zpravodaje, takže k tomu určitě také něco řeknou a už máme naplánovaný první termíny pro vyjednávání a já tedy věřím, že spolu s regionálním fondem a fondem soudržnosti se nám teď podaří tedy pohnout ku předu, aby se to dostalo nejpozději v březnu na plenárku, tak abychom mohli začít s trialogy. A to je právě zodpovědnost, kterou máme vůči občanům, voličům, ale i regionům a obcím. postoupíme dále i na radě, doufáme, díky vaší práci. Já si myslím, že je to eh, celkově důležitý signál i pro celé předsednictví. Eh, lidé možná eh, neví, že toto je první rumunské předsednictví. Já vám tedy přeji hodně úspěchů, eh, co se týče spolupráce s parlamentem. Bude to mít poměrně krátké trvání, ale já věřím, že i přesto to bude tedy předsednictví velmi úspěšné. Děkuji. Děkuji, paní Tomašič. Děkuji. Paní ministrině, vítejte na našem výboru. Těší mě, že Rumunsko předsedá Radě ministrů. Rumunsko je eh, bývalou komunistickou zemí. Eh, Chorvatsko eh, je v podobné situaci, čeká nás předsednictví v roce 2020 a myslím si, že se od vás určitě něčemu přiučíme. V oblasti regionálního rozvoje nás ještě čeká několik nedodělaných věcí. Já doufám, že se nám společně podaří to dokončit, ale bohužel eh, do toho vstoupí i volby. Přesto věřím, že budete ve své práci úspěšní a že nám ukážete, že východoevropské země také mohou eh, se předsednictví zhostit velmi dobře. A věřím, že uděláte nejlep, co nejlepší rozhodnutí v zájmu evropských občanů. Pan Van Miltenberg, děkuji. Já vítám paní ministrině jménem skupiny ALDE. Regionální politika je jednou z priorit. Vy to zmiňujete ve svém programu. Ale eh, samozřejmě ten program je krásný, ale není příliš detailní. A přitom detaily jsou obrovsky prostě důležité, takže bych hned zmínil Interreg, který už zde zazněl, ale kromě toho máme taky evropský přeshraniční mechanismus, který tam vůbec nezmiňujete. Takže mě by zajímalo, jestli to je stále ještě prioritou pro vaše předsednictví, jaké hlavní bariéry Eh, ještě jsou na radě. Proč je to na radě stále ještě zablokováno? Tak co nám tady umožní, abychom mohli rychle začít efektivně vyjednávat? Já jsem se s vámi setkal už v Bukarešti, už jsme o tom trochu hovořili. Hmm, tom, co se týče procesu vyjednávání, my jako výbor jsme vyjádřili své obavy, že celá řada věcí, které se týkají tohoto nařízení, se vlastně eh, jak si zařadí do takových vyjednávacích eh, krabic a eh, rada jakoby k tomu nejdřív chce mít dohodu a my nemůžeme vyjednávat. To je depresivní, protože to nerespektuje fakt, že my Eh, jsme spolu zákonodárce, máme tedy spolu rozhodující pravomoci. Takže co uděláte pro to, abyste nám umožnili vyjednávat i tedy nad rámec těch bloků, o kterých jste hovořila ve své prezentaci. A minulém týdne parlament přijal pozici eh, ohledně ochrany evropského rozpočtu v generalizovaných nedostatcích v českých zemích. To je v podstatě jde o mechanismus právního státu. Já si myslím, že tahle složka je velmi důležitá. Myslím si, že je to dokonce předpokladem pro víceletý finanční rámec po roce 2020. V řadě členských států si děláme starosti ohledně právního státu. To může také ohrožit finanční zájmy Evropské unie. Bohužel i vaše země, Rumunsko, je jednou z těchto zemí, kde jsou vážné obavy o právní stát. Takže co uděláte, abyste umožnili pokrok v téhle oblasti? Je možné dosáhnout všeobecného přístupu během vašeho předsednictví? Co uděláte? v tomto ohledu. Ono se to také pojí s financováním nejrůznějších eh, eh, aktivit a samozřejmě i s regionální politikou. Já vám přeji vše nejlepší do vašeho předsednictví. Určitě to je vzrušující být eh, předsedat radě poprvé a my samozřejmě vám můžeme říci, že i za naši skupinu eh, uděláme maximum pro to, aby vaše předsednictví bylo úspěšné. Děkuji. Dalším řečníkem je pan Buda. Děkuji. Paní ministrině, srdečně vás vítám, přeji vám všechno nejlepší do vašeho předsednictví. Paní ministrině, v průběhu času jsme diskutovali se starosty, nejenom z Rumunska, ale z, nejrůznějších zemí a mě všichni si stěžují na to, jak těžká jsou ta řízení, jak eh, komplikované jsou postupy v oblasti regionální politiky, jak, je, jak se mění neustále eh, pravidla pro uplatňování, implementaci. A to vytváří velké potíže, pokud eh, někdo si chce zažádat o eh, evropské finanční prostředky a potom je nějak eh, používat. Je možné, že dojde k nějakému reálnému zjednodušení těch postupů? Další otázka. Z Bruselu přichází tedy eh, jasné předpisy, ale členské státy si to potom sami na vnitrostátní úrovni ještě komplikují. Tak co s tím? Potom máme projekty, které jsou stěžovány tedy z vnitrostátní úrovně a komunální úroveň signalizovala, že by to mohla nějakým způsobem v tom pokračovat ve vlastní režii, ale zdá se, jako by chyběla dobrá spolupráce s, tedy s centrální vládou a já mám takovou otázku. Mohli bychom požadovat, aby tedy komunální úroveň převzala zodpovědnost za evropské, za realizaci evropských projektů? A poslední otázka. Ještě co se tedy týče těch obecních eh, úřadů, mohli bychom mít tedy možnost přímo si požádat o evropské prostředky na obecní nebo místní úrovni. Pokud tedy existuje nějaká eh, potřeba v dané obci, takže by si mohli přímo požádat o evropské fondy. Ještě jedna připomínka. Máte moto eh, silné politiky soudržnosti, ale když se potom podívám na ty kapitoly, které jste k tomu vypracovali, ještě by mě zajímalo, jak se staví vaše předsednictví k makroekonomickým eh, podmíněnostem? A potom máme změnu z N plus 3 na N plus 2. Jak se k tomu stavíte? Děkuji. Ano, děkuji. Pan Arimo má slovo. Ano, děkuji paní předsedkyně. Jako zpravodaj Interreg bych rád využil příležitosti a předložil svůj seznam požadavků eh, adresovaný rumunskou předsednictví. Jsem také eh, zpravodajem eh, v jedné složce, která se pracuje ve výboru pro ochranu spotřebitelů. Je to něco, o čem jednáme. Dnes večer máme trelok. Mm, A musím říct, že rumunské, že rumunské předsednictví dosud udělalo takové bleskově rychlou čistou práci, protože opravdu mm, děláme velký pokrok. Když to říkám, tak to myslím takto, protože Totež bych řekl stejně o e, tom, co vyjednává výbor Regi. Protože v červnu roku 2018 nám bylo řečeno, když jsme se stali zpravodají, že pokud převezmeme tato akta, e, tak to máme udělat tak, abychom nejpozději e, koncem roku nebo začátku nového roku měli text v parlamentu odsouhlasený protože pak by bylo možné s rumunským předsednictvím ještě vstoupit do eh, trialogu a bylo by možné eh, dosáhnout ještě co možná největší dohody do evropských voleb, tedy ve spolupráci s rumunským předsednictvím by se to dalo vyjednat. To jsme v parlamentu také udělali téměř ve všech důležitých eh, záležitostech nebo složkách, které se týkají regionálních fondů. Parlament velmi rychle a dobře pracoval. V oblasti Interregu se nám dokonce podařilo tady schválit jedno jednomyslně eh, zprávu. Mm, na výboru jsme toho dosáhli minulý týden eh, v plenárním sále, to bylo s velkou většinou eh, odsouhlaseno. Tady máme koncens, který je napříč všemi frakcemi, není s tím problém. Všichni si myslí, že Interreg jako takový, jako nástroj, bychom, že bychom tomto měli pokračovat. Je to dobrý nástroj, pro projekty mají smysl a přeshraniční spolupráce v dnešním politickém kontextu je důležitější než kdykoliv předtím. To je hezký úvod, abych řekl ehm, toto. Ehm, ehm, vlastně eh, se teď mm, budu snažit s vámi vyjednávat, ale eh, vypadá to tak, že mm, obecný eh, přístup má být k dispozici až v červnu nebo v červenci. To by pro mě znamenalo, že tyto tři nebo čtyři měsíce nebudu dělat nic, nemohu dělat nic, protože rada tento obecný přístup prostě nebude mít k dispozici. Eh, považuji to za, mm, je to, je to škoda, eh, protože bychom mohli takto společně eh, odsouhlasit tento text a rumunské předsednictví nahlíží na strukturální fondy jako na mm, mm, důležitou, politi- důležité politickou oblast, která by měla být dále podpořena, tak jsme vlastně toho mohli hodně udělat. A to teď bohužel, zdá se, tak to nebude. Proto bych eh, vás chtěl poprosit, eh, abyste svou agendu v tomto smyslu trošku nově naplánovali, tak abychom i e, v těchto aktech mohli začít s jednáními. Protože všechno, co se udělalo, to už se udělalo a nikdo neví, jak bude vypadat další parlament. Nikdo neví, jestli potom tyto většiny, tyto široké většiny, které pro tento text budou existovat. Takže mm, bychom se měli chopit příležitosti, e, abychom ten text, tak jak byl nadefinován v parlamentu a jak byl e, členskými státy také podpořen, jak jsem takhle aspoň slyšel, eh, tak eh, jde o to, abychom se dostali ku předu. A proto má otázka tedy, nebo spíše prozba abychom eh, v těchto aktech, tak jak jsme to udělali v CP, ve společné zemědělské politice, mm, abychom onen obecný přístup, abychom to udělali mnohem rychleji, abychom se dostali opravdu do trialogu, abychom nepřišli o tuto příležitost. Děkuji. Děkuji. Pan Novakov, máte slovo. Děkuji. Paní předsedkyně, chtěl bych pogratulovat mm, paní ministrini která je zodpovědná za kohezní, kohezi a regionální vývoj. Chci poděkovat za její aktivní roli, kterou dosud se hrála. A jsem si jist, že velmi úzce sleduje vývoj dnešního e, hlasování v našem výboru. Udělali jsme významný krok předu. Velká většina parlamentu e, pokračuje e, v CPR a já bych rád věděl, eh, eh, toto. Jak je váš názor na klíčové prvky eh, této zprávy? Tak jde mi o časový plán navíc protože mm, jsou tu lidé, kteří jsou zodpovědní za to, aby tato složka, eh, aby se v ní pokročila. Proto je pro nás důležité vědět, jestli je tu někdo, na koho se můžeme obrátit, jakmile eh, dopracujeme k nějakému stanovisku. Mm, zodpovědnost, mm, kterou tady všichni sdílíme, eh, ta je daleko širší než jenom to, že ukončíme celý postup parlamentu, ale neseme zodpovědnost tak eh, vůči všem příjemcům v Evropské unii, vůči eh, občanům, malým středním podnikům, studentům, vůči studentům jsme zodpovědní, starostům, regionům, místním úřadům a tak dále. Takže oni všichni vyžadují odpovědi, jaká budou pravidla od 1. ledna 2021. Teď připravujeme naše plány, eh, jaké budou jejich požadavky, jaké bude sazby financování, jak Mm, vůbec dohody o partnerství a tak dále, a tak dále. Takže pro nás je důležité eh, si to od vás vyslechnout teď, dnes se zohledněním současného vývoje ve výboru. Mm, jste připraveni začít s vyjednáváními a jaký eh, je eh, racionální a realistický časový plán pro tuto zprávu? My nesmíme zapomínat na to, že chceme hlasovat 14. února na plenárce ve Štrasburku. Děkuji. Děkuji. A další paní Wana má slovo. Doamnă ministru, Děkuji. Srdečně vítáme paní ministrině v Evropském parlamentu. Jsem si jistá, že vaše zkušenosti, eh, co by poslankyně od roku 2007, od vstupu Rumunska do Evropské unie, vám eh, bude velikou podporou a bude velmi užitečná při eh, práci v rámci tohoto předsednictví. Ale i pro nás, pro poslance, to bude veliká pomoc Eh, hlavně vaše eh, široké zkušenosti eh, v veřejné správě v Rumunsku. Toto je veliké plus, veliká výhoda také pro poslance tady ve výboru. Já sama bych jako poslankyně tohoto výboru mm, chtěla poděkovat. Chtěla bych vám poděkovat hlavně za spolupráci dosavadní na složkách, které jsme zpracovávali. Tyto složky jste mm, sledovali velmi pozorně a precizně. A vím, že jste nám byla vždycky po boku, když to bylo nezbytné. Paní ministrně, je velice důležité podle mě, abychom se postarali o to, že ono moto kohezní politiky ehm, jako těžiště bude také realizováno. To od vás očekávají občané, to očekávají hlavně rumunští občané od vás, protože občané v Rumunsku a stejně jako občané v Evropské unii celkově potřebují eh, tyto investiční možnosti. Potřebujeme investice do regionálního vývoje, eh, rozvoje a zároveň eh, se musíme zajistit to, aby byla zajištěna konvergence. Zrovna v oblasti zemědělství. Jsem členkou v zemědělském výboru a proto Hmm, nezapomínám na to, že eh, právě tady v zemědělské politice je zapotřebí větší konvergentnosti. Dnes jsme hlasovali, eh, je to tak, hlasovali jsme o velice důležité zprávě ve výboru pro regionální rozvoj. Byla jsem zpravodajkou, eh, lépe řečeno autorkou stanoviska pro zemědělský výbor a tady šlo o obecný, obecné nařízení týkající se nejrůznějších fondů, regionálního rozvoje, sociální fondy a tak dále. A proto bych chtěla položit následující otázku, paní ministrině. Jak se staví rumunské předsednictví eh, k těmto to na nejvíc důležité zprávě, eh, která doufám je, se dostane na plénu ještě před evropskými volbami? Děkuji. Děkuji. Pan Mika má slovo. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Chci pogratulovat paní ministrině. Rumunské předsednictví má před sebou jen tři a půl měsíce a ne šest měsíců, jako to bylo v případě jiných předsednictví. A k tomu ještě přistupuje to, že toto předsednictví bude probíhat před evropskými volbami, což znamená, že ještě zaslechneme různé tóny. Mnozí um, na tyto volby se velice dobře připravují a chtěli by zaujmout eh, správná stanoviska. S velkým zájmem jsem sledoval eh, zaznamenoval otázky, které se týkaly právního státu, to, co položili od eh, kolegové. Mohu vám sdělit, že i já jsem se účastnil oné diskuze. A eh, všeho toho, co s tím souviselo. Podpořili jsme to, protože ochrana finančních zájmů je důležitá věc. S tím si není možné zahrávat. A v výboru pro kontrolu rozpočtu jsme prověřovali rumunské dokumenty a viděli jsme, že tady máme velmi dobrý kontrolní systém, že se postupuje efektivně, jsou to přísná pravidla a bylo doporučeno, aby tento systém, jak bych to vyjádřil, aby byl prostě přenesen i na uplatněn i v jiných státech. Dosud se to nestalo. Když jsem slyšel o této zprávě, tak eh, právě zprávě, které jde o to vytvořit mechanismus, tak aby tedy kontrolní mechanismus, který by byl aplikován ve všech státech se všemi předpisy, které jsou velice precizní, eh, tak jsem patřil k těm, kteří to, to právě podpořili. Bohužel v závěrečné verzi eh, byly předloženy pozvědací návrhy, které říkaly ano, boj proti podvodům, podvody Mm, eh, které jsou proti finančním zájmům Evropské unie. To všechno je důležité, ale potřebujeme také určitá politická kritéria. Aha, s tím já právě nesouhlasím, protože my jsme požadovali to, co jsme požadovali, byla jedna věc. Eh, ale dodávat tomu politická kritéria, eh, ano, můžeme s tím souhlasit, ale pak si musíme položit otázku, co jsou to za politická kritéria. Jich pět, deset, sto, potřebujeme tady nějaký scoreboard. Toto musíme občanům vysvětlit Eh, občan musí vědět, mm, na čem je. A mm, mít možnost zkontrolovat, jestli určitá vláda eh, tato kritéria naplňuje nebo ne. Eh, k tomu to tady není, není možné si to různými způsoby interpretovat. A proto byla zpráva sporná. Právní služby institucí ji prověřovaly a bylo poukázáno na to, že jsou tady že tyto nepřesné definice nemohou být zapracovány do právního textu. A pak se tady naskytá další otázka. Kdo jsou, kdo jsou soudci? My jsme navrhovali, a mnozí kolegové to také podpořili, že potřebujeme nezávislé grémium expertů. Ale ostatní zase říkali, Eh, ano, nezávislí znalci, ale mm, Tady je to prostě eh, jednoduché. Eh, když se poruší kritéria, tam je to jasné, černobíle, ale bohužel i toto bylo zamítnuto a do dneška nevíme, jak teď celý mechanismus vypadá. Eh, který eh, pak bude eh, posuzovat o tom, zda kritéria byla porušena nebo ne. A to mě trošku nazlobilo, protože si myslím, že žádný členský stát by neměl být trestán na základě politických kritérií. Nizozemsko by mohlo někoho rozlobit a potom by každý mohl říct, ano, po druhé světové válce se tady prali peníze, velkými bankami. To bylo zkoumáno ve výboru TAX 3, ale nemyslím si, že to je, má nějakou souvislost eh, s evropskými finančními prostředky. Na to se musíme dívat izolovaně a platí to také pro řadu dalších případů. A myslím si, že takovéto, to diferencování to musíme dělat i dál. Myslí si to i celá řada kolegů z výboru pro rozpočtovou kontrolu. Eh, četli hodně zpráv a říkali, že eh, jsou to precizní právní analýzy a pomocí těchto analýz bude možné vybudovat efektivní mechanizmy mechanismus, jak bojovat proti podvodům eh, eh, na finančních zájmech Evropské unie. Ale pokud se do toho vmísí rada, pak to bude trošku méně preciznější, méně předvídatelnější a bude to zatěžovat politickou situaci a to správné není. Takže bych se vás rád zeptal na našem výboru, eh, velmi se zasazujeme velice za politiku soudržnosti. Jak si myslíte, by mělo vypadat, jak by mohlo být posíleno propojení eh, s evropským semestrem. Vím, že jste se o tuto koncepci eh, koheze zasazovala. Takže jak by to mohlo být propojeno s evropským semestrem? Děkuji vám. Děkuji. Ještě někdo z poslanců se hlásí? Ne. Takže dovolte, abych eh, schrnula ty otázky za členy výboru. Regi, protože v podstatě všechny dokazy, dotazy se ubíraly stejným směrem. Všichni koordinátoři všech politických frakcí rozhodli, že pošlou dopis předsedovi Tajánemu. A ten by se měl předat samitu pro všeobecné záležitosti a rumunskému předsednictví. V tom dopise žádáme o širší přístup v procesu jednání protože omezení v těch jednacích boxech nebo blocích nám dává velmi omezenou příležitost pokračovat v naší práci. A já musím říci, že tento výbor investoval spoustu úsilí a naplnili jsme svůj program za bulharského předsednictví. Slíbili jsme, že budeme mít zprávu o Interregu v lednu a budeme mít eh, tedy schválení v lednu. A v únoru zase bude schváleno nařízení obecných ustanovení. Budeme připraveni na jednání. Takže bych ráda informovala Radu pro všeobecné záležitosti, že parlament je připraven nejen na některé záležitosti, ale na všechny texty připravované zde ve výboru REGI, které jsou všechny součástí bloku víceletého finančního rámce pro jednání. Toto je tedy všeobecná zpráva výboru REGI pro Radu pro všeobecné záležitosti. Hodně energie jsme do toho investovali, jsme připraveni a chceme mít příležitost jednat. To je tedy naše obecné sdělení. A nyní prosím, pokuste se nám odpovědět. Uh, Děkuji, vážená paní předsedkyně. Vážení poslanci Evropského parlamentu za vaše otázky a poznámky. Dostala jsem od vašeho výboru jednoznačné sdělení ohledně toho, že mnohé texty už byly schváleny Evropským parlamentem a já vám za předsednictví mohu říci, že se snažíme udělat, co je v našich silách, abychom dosáhli postupu u všech textů a zahájili jednání. Na začátku jsem říkala, že chceme zahájit jednání společně s vámi, Rada bych řekla, že je skutečně skvělé, že jste dnes dopoledne schválili zprávu o nařízení o obecných ustanoveních. K tomu vám gratuluji. Za předsednictví mohu říci, že na základě mandátu rady od členských států můžeme zahájit jednání. Pokud jde o třístraná jednání, Naším cílem je zajistit, aby Rada byla připravena začít jednat s Evropským parlamentem v náležitém čase. Aby byl zajištěn hladký přechod od současné generace programů k příští generaci, protože chceme, aby vše bylo připraveno včas, protože jsme se poučili ze současného programovacího období, kde jsme zaznamenali spoždění a chceme postupovat rychleji. Vítáme zahájení meziinstitucionálních jednání s vámi, jak jsem říkala, jak na politické, tak na technické úrovni. A proto za předsednictví mohu říci, že jsme dostali mandát pro první a pátý blok nařízení o všeobecných ustanoveních a můžeme začít co nejdříve. Pokud je o cestovní mapu, tak je možno zahájit jednání o bodu 2 nebo bloku 2, to znamená podmínky. Všichni doufáme, že dostaneme mandát od Koreperu který se sejde 30. ledna a také pro Evropský fond pro regionální rozvoj a fond soudržnosti bude také možné zahájit třístranná jednání, ale jak jsem vám říkala, to ještě vše záleží na mandátu, který dostaneme. Snažíme se postupovat co nejrychleji, protože velmi dobře chápeme, co nám říkají především naši příjemci. A abychom dosáhli našich cílů, abychom investovali, abychom generovali blahobyt pro naše občany. Proto se snažíme udělat vše, co je v našich silách, abychom postupovali rychleji. Děkuji, paní Krell za vaše slova. Chci také poděkovat vám a panu Novakovovi a poblahopřát všem poslancům Evropského parlamentu a také odborníkům, protože víme, že pracujeme také s odborníky, ale politické signály jsou silné a já vám chci za to poděkovat. Jedné z těch konkrétních otázek, kterou položil pan Novakov. Dosáhli jsme pokroku, aby bylo možno zahájit programové období v roce 2021 bez jakýchkoliv odkladů, jak jsem říkala. To je blok 1, blok 2 a jak jsem říkala, ERDF a Fond soudržnosti. Paní Tomašič, děkuji za vaše slova. Mohu vás ujistit, že jako rada uděláme svou práci, abychom zaujali nestranný přístup. Především bych ráda poblahopřála vám a mé kolegyni, ministrině Gabriele. Já budu v Dubrovníku kde tedy budu prezentovat pozici rumunského předsednictví. Pane Miltenbergu, samozřejmě jsme diskutovali také v Bukurošti. K tomu jednacímu balíčku víceletém finančním rámci chci říci, že ty části v závorkách jsou ty, které jsou identifikovány předcházejícím předsednictvím, mají širokou podporu členským státům. Vždy jde o to vyžádat si politické vedení lídrů, aby rada byla schopna dosáhnout stanoviska. Zapojení Evropské rady je plně v souladu s její rolí podle smlouvy a snažíme se definovat obecný politický směr a priority na základě priorit vedoucích představitelů. Jak víte, parlament bude úzce navázán na jednání o celém balíčku a bude mít spoustu příležitostí podělit se o své názory. Po každém zasedání Rady pro všeobecné záležitosti probíhá dialog s Evropským parlamentem a vy budete informováni o textech souvisejících eh, s víceletým finančním rámcem. V této chvíli Rada není zatím připravena jednat s parlamentem o víceletém finančním rámci. Tato jednání jsou vždy diskutovány na úrovni nejvyšších představitelů, kde je třeba dosáhnout dohody. A jak víte, dohoda o víceletém finančním rámci na politické úrovni bude dosažena na podzim tohoto roku. Další otázka. how we plan uh, to have... Jak plánujeme dialog o Interregu a nařízení ECBM. Rada má jiné postupy než Evropský parlament. V Evropském parlamentu je mandát psán paralelně různými týmy, které jsou jmenovány pro jednotlivá nařízení. Na úrovni rady je jedno, jeden subjekt, který je definován, který je vymezen k jednáním. Je třeba zaměřit se na hlavní body balíčku soudržnosti, které souvisejí s víceletým finančním rámcem a aby bylo tedy členským státům umožněno zahájit přípravu příštích programů. nebylo tedy možné, aby rada měla mandát na začátku ledna pro Interreg a tento mechanismus ECBM. Rumunské předsednictví by tedy mohlo zahájit třístrana jednání o těchto tématech. Jediné mandáty, které jsou k dispozici, jsou pro ty tematické bloky, které jsem zmínila a my na radě chceme postupovat co nejrychleji u bloku 2 a ERDF a EFSI. Related to the uh, um, Mr. Miltenberg and Mr. Nika. Uh. Pan Miltenberg a pan Mika se ptali na vztah mezi právním státem a politikou soudržnosti. Za radu budeme nadále studovat návrh, který si vyžádali členské státy. Jak víte, stanoviska jsou různorodá, jako například v případě Evropského parlamentu, a proto musí rozhodnutí přijmout vedoucí představitelé, protože je to součást toho jednacího balíčku. Mr. Buda, I, I will speak in my mother tongue, Mr. Uh, Pane Budo, já budu mluvit svým mateřským jazykem. Nejdříve, pokud o to zjednodušení. Pochopitelně pro nás Návrh komise ohledně zjednodušení a flexibility je velmi důležitý, ale celý ten proces zjednodušení už probíhá a neustále se vyvíjí. Aby se zvýšila absorpční kapacita evropských fondů a cílem tohoto zjednodušení je v první řadě zjednodušení evropské legislativy, ale je třeba také vzít v úvahu národní úroveň. A vše závisí na pozici příjemců. Takže pokračujeme v procesu zjednodušování a dodržujeme přitom evropské normy. A v Rumunsku jsme zahájili tento proces v roce 2007, jak, v 2017, jak jsem říkala, tento proces probíhá a my musíme mít komplexní náhled na veškerou národní legislativu, ale zároveň je třeba také zkontrolovat veškeré normy a zajistit, že evropská ustanovení jsou taktéž dodržována. Jde o veřejné peníze. Zde tedy hovořím o evropských fondech, ty musí být vynakládány správně, transparentně. A proto používáme verifikační a kontrolní mechanismus. V Rumunsku například máme zákon, jimž se tyto kontroly řídí, abychom bojovali efektivně proti podvodům. A máme také svůj specifický postup. Proto co se tedy týká Národního auditního úřadu, který kontroluje, jakým způsobem jsou tyto veřejné peníze vynakládány. K prioritám předsednictví. Nemůžeme zaujmout stanovisko k národním dispozicím, k národním ustanovením, ale vítáme návrh komise v oblasti zjednodušení administrativní zátěže. Mr. Arimont. As regards... Uh, Pane Arimonte, pokud jde o Interreg, na radě proběhla úvodní jednání i na Radě pro všeobecné záležitosti mezi ministry zodpovědnými za soudržnost. Tyto diskuze ukázaly, že architektura navrhovaná komisí, uspořádání navrhované komisí musí být upraveno a dohodnutý přístup bude zaveden za našeho předsednictví. pokud o přeshraniční mechanismus, toto nařízení, jak říkáte, určitě tedy nesouvisí s víceletým finančním rámcem, ale často obsahuje celou řadu právních otázek a ústavních eh, nejasností, které musí být vyjasněny. Jak jsem říkala, předsednictví chce do konce června přijmout eh, částečný všeobecný přístup. Just a second. <laughs> There are a lot of questions. Um, Mrs. Zoana. Um, the presidency... Paní Joana. Předsednictví plně souhlasí s tím, že je třeba podpořit synergii mezi politikami Evropské unie. Myslíme si, že současný návrh se ubírá tímto směrem a jsme si vědomi, že Evropský parlament má politickou vůli maximalizovat synergii mezi jednotlivými nástroji. Chceme zajistit odpovídající úroveň financování pro politiku soudržnosti. Další otázka pana Budy se týkala zapojení relevantních partnerů v různých fázích. To je zcela zásadní pro správné řízení těchto politik a dialog a konzultace s odpovídajícími aktéry je v samotném srdci regionální politiky. Mr. Nika, má je Just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 od let 19 do roku 24 budou eh, mít přílohy, eh, kde bude taky stát, v jakých oblastech má daný členský stát investovat. A členské státy potom toto doporučení budou muset zohledňovat při programování tedy eh, vydávání prostředků a také s výhledem na střednědobý přeskum. Máme teď taky nový nástroj pro strukturální reformy. Pro financování těchto reform, to takzvaný delivery tool, který doplní ty kohezní prostředky. Eh, Dále bych vám chtěla poděkovat za vaše otázky, za vaši podporu a jsem přesvědčena o tom, že docílíme dobrých výsledků během našeho předsednictví. Já vím, že váš mandát skončí v Dubnu ale tedy uděláme maximum pro to, abychom eh, dokončili co nejvíc fajlů do března. A určitě uděláme maximum pro to, abychom zase přinesli co nejvíc eh, dobra evropským občanům. Děkuji paní ministrině, děkuji za vaše detailní odpovědi, děkujeme také za eh, plány, které, o kterých jste nám informovala na straně radě. Eh, žádám vás také o to, abyste předala vzkaz ze strany výboru REGI. My v parlamentu jsme spoluzákonodárci a tedy eh, to koneční, konečné doladění eh, jakékoliv budoucí legislativy je společné rozhodnutí. Není to pouze rozhodnutí rady. Takže to je tedy poselství našeho výboru radě. A ještě jednou mnohokrát děkuji a přeji vám eh, vše nejlepší. Děkuji. Thank you. Děkuji. Vážení kolegové, náš další bod na pořadu jednání je výměna názorů s paní komisařkou Kretu. Podíváme se, jestli už je zde. Pokud zde je, začneme okamžitě. Pokud ještě nepřišla, počkáme se na ní do 16.30. Okay, ladies and gentlemen, now we can continue with our meeting. May I ask you to take your seats? Rád bych vás požádal, abyste zaujali místa. Můžeme začít se zasedáním. Děkuji vám. Our program Náš program interinstitucionálních výměn dnes odpoledne pokračuje diskuzí s paní komisařkou Kretu. Eh, paní komisařka naposledy se dostavila do výboru 31. Eh, května, takže mm, už uběhlo dlouhé období, kdy jsme pracovali eh, separátně. A teď budeme mít dostatek času, abychom prodiskutovali vývoj ve výboru REGI a v Evropské komisi. Během tohoto období jsme schválili naše zprávy o Interregu. 3. prosince to bylo na výboru, pak společná ehm, ehm, opatření eh, řízení dneska ráno a Interreg jsme schválili na plenárce. Očekáváme eh, toto nařízení o společných eh, opatřeních, že bude schváleno na plenárce v únorové na částečné plnáce a schválili jsme také naši zprávu o mechanismu eh, přeshraničních eh, překážek a budeme pokračovat a doufáme, že v únoru budeme hlasovat na REGI mm, o naší zprávě o eh, Fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti. Takže výbor REGI mm, velmi tvrdě pracuje a Všichni jsme mobilizováni, všichni členové výboru REGI, abychom dostali, eh, dodali naše stanoviska. Eh, jsme připraveni eh, jít do institucionálních jednání v některých složkách a měli jsme velice zajímavou výměnu názoru s rumunským předsednictvím. Zrovna před vámi tady. To bylo dnes. A doufám, paní komisařko, že nám že mm, se od vás dozvíme nějakou reakci, první reakce na naše zprávy a že nám řeknete něco o stanovisku komise. Jako obvykle očekávám velice zajímavou výměnu názoru a nyní mám to potěšení a mohu vám předat slovo. Thank you, thank you very much, Madam Chen, honorable members of European Parliament. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně vážení poslanci a vážené poslankyně. V první řadě vám chci popřát vše nejlepší do nového roku, který sebou nese celou řadu výzev, ale já doufám, že eh, budete šťastní, jak vy, tak vaše rodiny. Ano, už jste zmínila říjnovou společnou schůzku Kotera Regi. Hmm, také jste hovořila o schválení zprávy CPR. Já si myslím, že to je klíčový milník ve e, vyjednáváních po roce, e, pro dobu pro, po roce 2020. Měli bychom být e, vděční všem vám, kteří tak tvrdě pracovali na tom, aby přijali tuto zprávu. I také, když vezmeme v potaz, že bylo potřeba projednat tisíce pozměňovacích návrhů, Gratuluji Juanovi, Andrejovi a všem ostatním, včetně eh, vašich zaměstnanců. Také děkuji za podporu k těm hlavním principům naší reformy hmm. Náš přístup vychází tedy z jednodušování, také politické úspěchy, eh, které jste podpořili, participační programy, posílený eh, přístup a správní a kontrolní systém. Vážím si, že jste podpořili rozpočet politiky soudržnosti a děkuji vám za důvěru v naši politiku, kterou opravdu potřebujeme pro 500 milionů Evropanů. Věřím, že soudržnost mezi regiony musí nadále zůstat klíčovou prioritou Evropské unie. Gratuluji panu Arimontovi Eh, zpravodaj zprávy, která byla přijata minulý týden. Právě teď nastal čas pro to, abychom zatlačili na pokrok ku předu. Eh, pokud chceme dosáhnout eh, pokroku po roce 2020, musíme přijmout nařízení už nyní. je zřejmé, že zatím jsme tedy nezačali s dialogy, takže mm, je to skoro nemožné, ale pokud to nepřijmeme do konce roku, eh, je to poměrně velké riziko. Nestihneme připravit programy a nestihneme to implementovat všechno do roku 2020. Takže je potřeba abychom se vynasnažili, abychom ukázali, co evropský rozpočet může ukázat, může udělat pro evropské eh, občany. Teď nás tedy čekají <clears throat> trialogy, vy jste eh, projevili ochotu eh, touto zprávou, měli bychom začít hned, takže žádám jak vás, tak rumunské předsednictví, aby nestráceli tempo, Nesmíme ztrácet tempo, ale zároveň potřebujeme kvalitní návrhy pro moderní kohezní politiku. Chci vám připomenout eh, pár klíčových prvků návrhu komise, které bychom měli ponechat. Žádám o podporu proto abychom zajistili, že ty klíčové prvky se nerozmělní ve vyjednávání. Za prvé jde o dohodu o partnerství pro všechny členské státy. Já vím, že mm, někteří navrhují, aby to bylo pouze pro členské státy, některé členské státy a nikoli pro jiné. Potom zdůrazňujete strategickou bázi pro naši politiku a posílení koordinace synergiích mezi evropskými fondy já pevně věřím, že všechny členské státy by měly mít tento strategický přístup, všechny země by měly mít partnerské dohody, i země s malými fondy s pouze několika programů, programy. Eh, potřebujeme tedy silnou strategickou bázi, jasný pohled tedy na věc ze strany všech členských států. Tyhle ty věci mm, nejsou pouhé technické otázky, jsou to zásadní eh, politická rozhodnutí a ten zjednodušený návrh nevytváří žádné další administrativní zátěže. Další věc je koordinace mezi fondy, já věřím, mezi, v plné mm, partnerské dohody Tady vlastně jde i o CPR, posílení synergií s kohezní politikou, strategická úroveň, implementace, pokrývá to všech, všech, všech sedm fondů, všech sedm zemí. Nemůžeme přijmout dvojí standardy, nemůžeme akceptovat eh, různé tedy přístupy vůči různým členským zemím, vůči různým fondům. Jak jsem říkala na začátku, <laughs> doufám, že mohu taky počítat s vaší podporou v tomto ohledu. Potom programování 5 plus 2. Mějte otevřenou mysl, já si myslím, že je to velmi dobré, proto aby střednědobý přeskum byl smysluplný. Zkušenost ukazuje, že programové peníze jsou méně flexibilní, méně pravděpodobně, že se zareaguje na nové výzvy. V minulém programovém období jsme neočekovali třeba migrační krizi a museli jsme změnit tolik programů. I v některých českých státech, jako v České republice, se transferovaly ty peníze, takže se vlastně změnily ty programy a e, potřebujeme tedy tuto flexibilitu. Je tedy pr... proto, abychom investovali po střednědobém přeskumu do toho posledního období. Někdo tedy argumentuje touto flexibilitou tím, že 5 plus 2 je špatné pro dlouhodobou Mm, dlouhodobé plánování. Já tím argumentem přesvědčená nejsem. To je ono to v jádru eh, budoucí kohezní politiky a eh, kontinuita tedy eh, bude součástí střednědobého přeskumu a je to vlastně ohledně, je to stejně tak i během stávajícího období. Taky bychom, a možná to neměli nazývat 5 plus 2, ale měli bychom to nazývat 5 plus 4, protože výdaje eh, můžeme mít až do roku 2029. Takže 5 plus 2 nabízí více flexibility pro výdaje a nezabraňuje to dlouhodobému plánování. Další element je tematické plánování. Andrea Kocolino Eh, placuje na ERDF a kohezním fondu a stanovisku tedy k těmto fondům a já se těším na výsledek. Náš návrh pro tematické, eh, tematickou koncentraci tedy je ambiciozní, politické cíle 1, 2 jsou ambiciozní a Měli bychom se tedy vydat směrem k chytřejší Evropě, k zelenější ekonomice, nízkouhlíkové ekonomice v Evropě. A tyto cíle jsou širší, než je v tuto chvíli vymezeno, takže tam máme eh, flexibilitu v té tematické koncentraci, tak abychom brali v potaz i regionální a místní potřeby. Naš návrh má flexibilitu pokrýt celou řadu strukturálních výzev Teď vlastně myslím na regiony, kde eh, se těží eh, uhlí. A tady jde vlastně o možnost nějakým způsobem taky sjednotit ty roztříštěné fondy. Ono vlastně nejde ani tak o nedostatek financování, ale spíše o nedostatek administrativní kapacity, kapacity která by potom eh, vedla eh, k řádnému využívání těch projektů v eh, daném regionu. Jsou malé střední podniky místní, které to využívají a nové fondy by mohly do toho vnést zmatení. Klíčový prvek je zjednodušení. Děkuji za podporu v této oblasti. Víte, že já jsem byla zastánkyní eh, zjednodušení. Zjednodušili jsme eh, nastavení programů, eh, žádosti o platby, celkový platební proces. Zharmonizovali jsme tedy pravidla v různých fondech, finančních nástrojích a dokonce nyní máme takovou příručku 80 klíčových zjednodušovacích opatření. Všem vám děkuji za podporu v těchto návrzích a všichni víte, že komise eh, je zastáncem zjednodušování. Samozřejmě zjednodušování není cílem sama o sobě, Naším hlavním cílem je soudržnost. Zjednodušování a flexibilita jsou pouze prostředky, jak tohoto cíle dosáhnout. Důležité je pro nás tedy to 5 plus 2 programování, zjednodušení, to jsou jakési pilíře efektivní politiky. Ještě jednou vám tedy děkuji za eh, podporu, taky za eh, rychlý, rychlé projednání a eh, věřím, že se nám podaří to projednat rychle v trialozích a musíme začít práci co nejrychleji. Musíme využít opravdu každý den mezi dneškem a dubnovou plenárkou, abychom pokročili ku předu. Ehm, oba spoluzákonodárci už mají příslušné vyjednávací mandáty, takže věrníme si rukávy, jdeme se do toho a Určitě není žádné riziko, ehm, pokud postoupíme ku předu. Samozřejmě nic není dohodnuto, dokud není dohodnuto vše. A to potom doufám poskytne příštímu parlamentu jak, si základnu pro další práci a poskytne to taky jasný přehled o tom, co se děje i příjemcům. Um, to tedy platí eh, i pro ta různá nařízení, pro nařízení ETC. Takže musíme postoupit ku předu i na rodě a nestrácet tedy tempo. Ještě jednou za podporu, přeji vám hodně štěstí a těším se na začátek trialogu a taky samozřejmě na vaše otázky. Děkuji, tak nejprve otázky. A pak dialog eh, eh, nám rada umožnila, protože jsme zrovna měli setkání s rumunským předsednictvím a vedli jsme tuhle diskusi o trialozích. Tak dobrá, začneme s otázkami paní Bresso to bude, paní Kre paní Krel. Krel. Já jsem si říkal, že zase začneme s koordinátory, ale to je jedno. Tak, začnu ráda jako první. Ano, paní komisařko, mám velkou radost, že jste zase na našem výboru. Je to šťastný den, protože dnes jsme měli obtížné hlasování e, k CPR, to jsme absolvovali a myslím si, že je to opravdu úspěch pro tento výbor. Ještě jednou děkuji všem, kteří e, byli nápomocní a kteří pomohli dosáhnout tohoto výsledku. Myslím si, že e, pro plenární hlasování jsme vytvořili dobrou základnu témata, o kterých jste hovořila. Myslím si, že parlament je vždy na straně komise eh, dohoda o partnerství a také princip partnerství, který je s tím úzce propojen, eh, mají být velmi podpořeny a posíleny ještě navíc. Podle mě se to a eh, to bude na trilozích také důležitý bod ve kterém by se mělo dále eh, vyjednávat parlamentu. A samozřejmě podporujeme komisi i v nabídce zjednodušení politik jako spoluspravodajku a společně se stínovými zpravodaji jsme dbali na to, aby se mm, před nás nedostávaly další administrativní úkoly, mm, dalšími pozměňovacími návrhy. Myslím si, že se nám to docela dobře podařilo, i když pochopitelně víme, že No, vezmu tady příklad. Pochopitelně bych měla radost, kdybych mm, měla spoustu informací o tom, co se děje v oblasti genderového vývoje ve členských států. Ale částečně jsme se vyslovili proti takovýmto pozměňovacím návrhům a zprávám, protože přesně víme, že ta data se musí evidovat, pozbírat a že to znamená obrovský administrativní výkon a práci. A e, tak jsme právě e, byli pro zjednodušená rozhodování v rámci kohezní politiky. Proto to jsme se vyslovili. Velkou většinou e, jsme se vyslovili pro transfery mezi různými fondy a mezi různými programy Evropské unie. Šlo nám o to, aby to nebylo koncipováno tak velkoryse, jako to navrhovala komise, protože jsme toho názoru, že po dost bolestných kráceních, eh, která eh, komise Eh, navrhla se eh, svým návrhem k víceletému finančnímu eh, rámci i v oblasti politiky soudržnosti. Tady nemůžeme jen tak dělat, jako kdybychom měli strašně moc peněz. A třeba jsou tu další programy jako Connecting Europe Facility. Tady nemůžeme dávat k dispozici do těchto programů tolik peněz, jak to navrhovala komise. Myslím si, že jsme nalezli do, dobrý kompromis pro tyto transfery, po případě pro mm, příspěvky do jiných eh, programů a doufám, že komise nám při eh, vyjednáváních s radou v tomto směru také pomůže, že nás podpoří, mm, protože mm, eh, tomuto výboru leží na srdci jednak umožnit flexibilitu a na straně druhé jasně ukázat, že jsme zodpovědní za to, že kohezní politiku budeme trochu chránit. V oblasti mm, e, kohezního fondu mm, a mm, fondu pro regionální rozvoj jsme práci ještě neukončili, takže ještě k tomu ani to, tolik říct nemohu. Doufám, že prostřed únoru, února budeme moci hlasovat na výboru a že se dopracujeme k dobrému kompromisu. Lituji trošku toho, že práce na Interregu, které jsme ukončili minulý týden na plénu, že toto zjevně předsednictví eh, rady nemůže zorganizovat. Nedostaneme mandát k tomu, abychom vstoupili do eh, jednání trilogu. Eh, toho velice lituji, protože právě přeshraniční spolupráce je pro občany a občanky takovým proevropským znamením. Jsou to hranice a spolupráce mezi, na, na hranicích a přeshraniční ta Evropskou unii fyzicky učiní citelnější, hmatatelnější. A já jsem se velice přála, aby eh, tady ta jednání se mohla rozjet. Eh, co se týče eh, CPR, tady mohu říct, nebo vycházím z toho, ehm, že na plénu v únoru mandát dostaneme. Doufám, že to bude v pokud možno nepozměněné podobě, ale to uvidíme. A že bezprostředně poté budeme moci začít s trilogy. Předsednictví se vyjádřilo v tak, že mm, má hotovo dva bloky, co se týče těchto mandátů a je možné, že ještě bude mm, udělen dodatečný mandát. A pokud se nám podaří eh, programy a celý management mm, vyjednat jako blok, tak to bude důležitý signál, který můžeme vyslat regionům. A ano, každý parlament mm, má volnou ruku při svých rozhodováním v tom, co s ním pak udělá, ale myslím si, že nově zvolený parlament, mm, jehož složení ještě teď nejsem schopná pochopitelně odhadnout, bude pokračovat v práci, kterou jsme eh, udělali, budou schopni to ocenit, protože si myslím, že nový parlament eh, si bude vědom své zodpovědnosti. Eh, od 1. ledna 2021 budeme mít novou politiku soudržnosti, která pak vstoupí v platnost a proto se určitě vyplatí postoupit ku předu tak, jak bude v našich silách a doufám, že při této spolupráci budeme mít podporu komise. Děkuji. Děkuji a teď můžeme pokračovat s koordinátory, pan, paní Tomašič. Děkuji. Děkuji, paní komisařko. Měla bych otázku, která eh, mi leží na srdci už od okamžiku, kdy jsem vstoupila do Evropského parlamentu. Ta otázka je jednoduchá, ale odpověď je komplikovaná. Eh, na základě vaší zkušenosti, jak eh, může komise být nápomocná, jak může motivovat členské státy, zvláště ty, které jsou méně rozvinuté, eh, k tomu, aby se aktivně angažovali ve všech důležitých legislativních procesech Evropské unie. Bohužel víme z praxe, že dobrá znalost pravidel určitým státům umožňuje Eh, mít snadnější přístup eh, k financování. Ty, které jsou méně informované a méně aktivnější, ty tento přístup k eh, financování nemají. Můžete říct, že toto není jedním z úkolů komise, ale myslím si, že komise je tak dobrá jako nejslabší členský stát. Děkuji. Ano, další kolega má slovo. Děkuji. Ano, ještě jednou vás vítám. Paní komisařko, jsem rád, že vás opět vidím. Dnes ráno, jak jste také sama říkala, jsme diskutovali o CPR. Jedna z hlavních otázek v této oblasti je možnost transferu finančních prostředků z Evropského strukturálního investičního fondu eh, do eh, přímého eh, fondu. V tomto návrhu, který jsme dnes schválili, to bude rozmělněno. A já se vás chci zeptat, jestli můžete vysvětlit, proč je to tak důležité v této fázi, v tomto návrhu. Nesmíme zapomínat na to, že, jsme, že to musíme ještě prodiskutovat na plenárce. Vždycky máme ještě možnost předkládat pozměňovací návrhy. To je má první otázka. Druhá, ta se vztahuje k tomu, že na konci roku, na konci eh, prosince, pak budeme moci všichni získat informace a pak uvidíme, jaký je stav věci, eh, co se se týče eh, plateb závazků a v případě Rumunska, to jste jasně řekla na několika, při několika příležitostech, v posledních měsících tady bylo velké eh, riziko eh, decommitment, tedy mm, ať žijí sociální mm, média. Rumunské úřady navrhly do konce minulého roku, tedy před pár týdny, projekty v hodnotě 629 milionů eur. Chci se vás zeptat, nemyslíte, eh, že je to problematické i z pohledu ehm, dalších eh, opatření, pokud členské státy přijdou z, takové, z projekty tak pozdě eh, v roce, kdy já mám dojem, že v podstatě jde omezení rizik těchto rekomendment. Jsou tady velké obavy, ehm, třeba později, třeba z pohledu Evropského soudního dvora. Netýká se to otázky Další dodatečných opatření. Chtěl jsem jenom potrhnout jeden z projektů, které byl, byl vzat potaz. Mm, šlo, bylo to 700 eh, Sanitky, je to důležité pro Rumunsko, jde o dopravu nemocných eh, lidí a eh, ti musí být zavezeni do nemocnic. Takže podle mých informací Eh, tady eh, se použi, použili rumunské národní prostředky, takže otázka dodatečných finančních prostředků, jak se eh, těmto rizikům vyhnout. Ehm, ehm, evropští zástupci Evropského soudního dvora se k tomu budou stavit velmi kriticky. Poslední otázka. Co se týče Evropského soudního dvora, oni zveřejnili zprávu o boji proti podvodům při financování v Evropské unie a tady byla vypracována celá řada doporučení a Eh, ten v DG eh, Regi to bylo nižší úroveň než v ostatních. Například si, například eh, DG Employment, tady je to skoro 32%, Agri 24% a Regi jenom 10%. Mm, takže se chci ehm, zeptat, jaké jsou hlavní důvody tohoto. A posledních měsících vašeho mandátu se chci zeptat, jestli učiníte nějaké kroky, aby bylo možné učinit opravná opatření napravná patří. Děkuji. Děkuji. Eh, pan Papademolis má slovo. Děkuji. Děkuji paní také. Já bych chtěl přivítat paní komisařku eh, u nás na výboru. Přeji vám eh, hezký nový rok. A chtěl bych položit pár otázek. Co nejstručněji souhlasím s vámi, že příští měsíce musí být využity pokud možno ještě před evropskými volbami, tak abychom mohli eh, se dojít k dohodě, co se týče dalšího finančního víceletého eh, rámce. Je to šance pro komisi, tak aby komise teď trošku postoupila ku předu rychleji. Eh, pokud dojde k dalším prodlevám, tak budeme ztrácet nejenom čas, ale i peníze. A proto bychom neměli promarávat čas při přípravě různých programů. To by pak mělo ekonomické a sociální dopady a mm, zapříčinilo to další náklady mm, v době, kdy ta čísla pro Evropskou unii nejsou zrovna nejlepší. Proto chci vidět, jak to celé hodnotíte. E, toto téma se navždy bude nějak odkládat nebo mm, bude tak nebezpečí, že se dostaneme do spoždění, budeme jednat až v roce 2020, aniž bychom se dopracovali k dohodě, aniž by ty programy pokročily kupředu. A další téma. Interreg. Mohli bychom vytvořit, eh, pracovat na tom eh, pozitivních základech, které jsme vytvořili, paní Kretu eh, to říkala, o něčem se v parlamentu hlasuje a pak máme trilog, tak aby se mohly rozjet programy. Během, bude to bude má země Řecko Eh, mít historickou mm, dohodu o podepíši s mm, Makedonskou republikou, což bude historický okamžik a eh, to by byl historický výsledek mm, důležitý. Eh, Evropský parlament, komise a také rada by z toho měli mít radost, takže tady jsou to takové dlouhé, tady půjdou dlouhé konfrontace, se dostanou ke svému konci. Myslím si, že Eh, kdybychom měli prostředky z Interreku, eh, abychom posílili přeshraniční spolupráci, tak by se nám mohlo aplaudovat. Toto by bylo dobré, to by znamenalo citelné změny pro občany a občané by to ve svém konkrétním životě zaznamenali. Další eh, téma zjednodušení, ano, souhlasím, Evropský parlament společně s vámi už toho udělal hodně, proto aby byly učiněny kroky zaměřené na zjednodušení, ale myslím si, že bychom měli dávat pozor na tom, abychom neměřili dvo, eh, dvojí měrou. Příklad. Komis, navrh komise týkající se eh, nové kohezní eh, politiky v rámci víceletého finančního rámce. Ale jsou tu ještě další kritéria, která musí být vzata v potaz nejenom eh, finanční produkty, eh, třeba sociální kritéria, eh, míra nezaměstnanosti a podobně. V případě CPR z tohoto společného opatření tady mm, máme jenom určitá kritéria, ale nejsou v tom zapracována kritéria sociální. A pak bych ještě chtěl znovu potrhnout jednu věc, nebo dvě, velmi krátce. Za prvé, dělám si starosti, protože Eh, začlenění migračního fondu do eh, CPR eh, nezohledňuje následující věci. A sice migrační proudy zvláště země, eh, zatěžují hlavně země, které migranty přijímají, protože máme Evropskou unii, eh, která eh, neřeší uprchlické téma s evropskou dimenzí. Proto tady máme nebezpečí na základě oslabené Evropské unie tedy země, které přijímají, jako například Řecko, má země, jsou tím dodatečně zatíženy. A za druhé, Situace vypadá tak, že z ostrovy se musí nachládat jinak. Ostrovy a země, kde, které mají hodně ostrovů, ty mají obrovské problémy, například s přístupností pro občany, ale také pro zboží. Má frakce by chtěla předložit pozměňovací návrhy Eh, rádi bychom se věnovali tomuto tématu a znovu ho chceme zdůraznit. Eh, jsou tady také rozpočtová témata, eh, protože si nemyslíme, že je správné, aby určité regiony byly za toto trestány. Jen jen proto, že jiné státy nedělají správnou politiku. Myslím si, že má členská země dokonce je v lepším stavu než jiné země, jako je například Německo. Ano, budeme pokračovat s otázkami. Paní Bresl, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Vítejte, paní komisařko. Chci upozornit na dva body. Jeden, jak už tady připomnělo několik kolegů, se týká toho, že i přes pokrok, kterého bude dosaženo v třístranných jednáních, nebude možno nic uzavřít, pokud nebude ukončena, uzavřena dohoda o číslech. A to platí pro všechna nařízení, o kterých diskutujeme v tomto výboru. To znamená, že i když bude možné postoupit vpřed a uzavřít dohodu o určitých částech, tak nakonec nebude dohodnuto nic, pokud nebude dohodnuto všechno. A parlament je v tomto velmi rozhodný, protože to je jediná možnost, jak eh, držet pohromadě věci, u kterých má pravomoci a u kterých jich má méně. Co chcete vy a komise udělat, eh, abyste se pokusili dospět k dohodě do konce mandátu a pokud ne, protože to bude velmi těžké, tak alespoň se posunout směrem k rámcové dohodě, která by alespoň načrtla možnosti a umožnila všechno završit v říjnu, jak jste říkala vy, protože tím by se to ukončilo v říjnu s novým parlamentem, s komisí, která ještě bude provádět eh, ta slyšení takže by bylo možno uzavřít všechny nařízení a víceletý finanční rámec. Pokud se v tomto nepostoupí vpřed, tak nechápu, jak je to technicky vůbec možné. Druhá jednodušší otázka. My všichni, kteří pocházíme z periferních eh, horských venkovských oblastí Evropské unie, a to je 80 veškerého území a alespoň polovina, neli více obyvatelstva, tak bychom byli rádi, kdybyste ukončila svůj mandát, bez ohledu na to, zda budete pokračovat, to vám přejeme, ale abyste alespoň tedy ukončila mandát tím, že bude zahájena agenda kterou jsme požadovali pro nejvzdálenější oblasti, horské oblasti a venkovské oblasti, protože především s tím novým nařízením, které se snaží více zaměřovat na koncentraci, jde více tou evropskou cestou využívání prostředků na územní úrovni. Je důležité, aby tyto směry byly diverzifikovány mezi jednotlivými územími, protože digitální agenda to není totéž ve velkých městských oblastech anebo v nějaké horské oblasti, kde ty problémy jsou větší. Cíl je sice stejný, ale způsoby, jak tohoto cíle dosáhnout, jsou jiné. Potřebujeme tedy městskou agendu, která nám ukáže, jak dosáhnout těchto cílů v městských oblastech, ale zároveň potřebujeme pro nejvzdálenější oblasti či venkovské oblasti a tak podobně. Potřebujeme jinou agendu, která nám ukáže, nebo tedy jinou strategii, jak eh, naplnit digitální agendu v oblastech se strukturálními problémy nebo v periferních oblastech. Také bychom byli rádi, kdyby rumunské předsednictví položilo alespoň základy této práci, protože to bude velmi důležité k tomu, aby byl splněn cíl tematické koncentrace pro všechna území, nejen pro některé oblasti, protože jeden z důvodů, proč je růst pomalý, je ten, že se nám nedaří dosáhnout pokroku ve všech regionech. Některým regionům se daří, ovšem jiné zůstávají pozadu a tím pádem zůstává pozadu celá Evropská unie. Tak eh, by mě zajímalo, zda po tom našem usnesení máte něco v plánu, aby se alespoň tato agenda spustila. Děkuji. Děkuji. Pan Novakov má slovo. Děkuji, paní komisařko. Na základě nebo tedy jménem mé strany vám musím poděkovat za to, že jste přišli a děkuji za vaši práci na nařízení o všeobecných ustanoveních. Jak víte, my jsme dnes uzavřeli první etapu tady v parlamentu. Hlasovali jsme, nařízení bylo přijato velmi širokou většinou, takže příště na plenárním zasedání snad mandát dostane, tedy parlament dostane mandát k zahájení jednání. Vy jste už oznámila, že jste připraveni zahájit jednání. Já se chci jen ujistit, že komise se drží toho svého původního stanoviska, že jsme připraveni společně pracovat. Jeden z hlavních eh, kroků nebo změn, které navrhujeme, je už eh, v názvu. Nebylo to snadné rozhodnutí, i když bylo poměrně snadné najít eh, tu potřebnou většinu, ale podařilo se nám to a mě by zajímalo, jak se k tomu stavíte, k této klíčové záležitosti. Určitě máme další klíčové body ve zprávě. Nechci tady opakovat to, co říkala moje spoluspravodajka Konstanc, ale určitě bychom měli dosáhnout společného stanoviska k věcem, jako je míra spolufinancování, transfery a tak dále. Ale otázka všech otázek spočívá v tom, že bychom začali už pracovat na další fázi poté, co doufejme dostaneme mandát tohoto parlamentu a začneme pracovat na těchto klíčových otázkách. Jak tedy vidíte harmonogram dalšího postupu? Děkuji. Děkuji. Pan Buda má slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Vítejte, paní komisařko. Děkuji za vaše úsilí, protože podporujete politiku soudržnosti. Zároveň bych rád zdůraznil, že si myslím, že není dostačující omezovat se na to, že poskytujeme členským státům dokumenty které jim ukazují, jakou cestou se mají ubírat v politice soudržnosti. Já myslím, že bychom měli přejít k další etapě. Uvedu příklad z Rumunska. Nedávno na základě vyhlášky 114 kompetence orgánů, které hodnotí a uvádějí do praxe projekty financované z evropských fondů, byly změněny a teď mají tyto pravomoci jiné orgány, které nemají kompetentní personál a nejsou schopny efektivně implementovat evropské projekty. Takže je to neúspěch politiky soudržnosti a já jsem opravdu smutný, že musím uvádět příklad z mé země. Rád bych vás upozornil na potřebu, a opakuji, potřebu, nutnost vymyslet nějakou formuli, která dá místním orgánům možnost stát se držitelem projektu, vlastníkem projektu na regionální úrovni, když ta či ona vláda nemá pocit, že investice například do zdravotnictví je priorita. Sto padesát milionů eur na regionální nemocnici s pohotovostí. Tuto investici schválila Evropská komise, ovšem vláda řekla, že to není priorita. Místní orgány by přesto chtěly tuto nemocnici zbudovat za pomoci evropských peněz, ale vláda se staví proti. Pokud ovšem peníze v rozpočtu existují, tak by bylo třeba najít způsob, eh, jak by se o to mohly postarat místní orgány, protože jinak tyto peníze, které nám posílá Evropská komise, nebudou vynaloženy, nebudou utraceny. Protože vláda s tím nesouhlasí. Já si myslím, že je třeba nabídnout místním a regionálním orgánům možnost eh, vytvářet včetně právních kapacit, veškeré kapacity, které jim umožní absorbovat v regionech více evropských financí na základě specifických potřeb v těchto regionech. Je jasné, že v Rumunsku máme západní alianci, kde se spojilo, spojily čtyři departmány. Mělo se za to tedy, že mají stejné potřeby a teď se tyto čtyři departmány společně snaží najít eh, nějaká společná řešení. Pokud to všem nebude podpořeno, tak eh, to může velmi brzy zmizet. Není možné postavit 50 kilometrů silnice, Místo toho má to být velká nemocnice, která bude sloužit celému regionu. Proto tedy opakuji, je třeba dát místním a regionálním orgánům pravomoc vést tyto projekty, především v tom příštím období 21 až 27. Děkuji paní Maletič. Děkuji. Já vítám paní komisařku. Mnozí kolegové už zmínili slabiny, které máme v návrhu a já doufám, že v třístranných jednáních podpoříte stanovisko Evropského parlamentu, pokud jde o transfery, stropy pro spolufinancování a také počet eh, indikátorů výkonů. Ze 40 to skočilo na 85. Já vím, že jsme spíše zaměřeni na výsledky, ale je to skutečně nutné mít tolik ukazatelů, protože to komplikuje implementaci a monitoring. Také si myslím, že bychom měli přemýšlet o programování, protože například v současném období byl rok 2018 v podstatě pátým rokem implementace a já myslím, že všechny členské státy, které nasmlouvaly do toho konce pátého roku všechny přislíbené peníze, budou eh, úspěšné při implementaci. A teď máme to nové pravidlo 5 plus 2, tak bychom se možná měli zamyslet, jak se to odrazí na implementaci a rychlosti procesu. Další bod. Myslím, že bychom měli vzít v úvahu také to, že jsme neotevřeli přílohu 22 a musíme pořád diskutovat o tom, že není úplně jasné, jakým způsobem jsou ty peníze alokovány. Ale nejen to. Doufám, že v průběhu jednání o celém víceletém finančním rámci se nám podaří dospět k dobrým částkám pro politiku soudržnosti a nakonec ta souhrná částka pro politiku soudržnosti neklesne. Poslední bod se týká podmíněnosti a toho, že zároveň máme některá nařízení, které mají být uplatňovány a které souvisí s politikou soudržnosti, například právní stát. Mnohem lepší řešení by pravděpodobně bylo to, kdyby vláda, která nedodržuje právní stát, zaplatila žádná celá 2 HDP do unijního rozpočtu. Tak jako jsme to měli v rámci šesti balíčku a dvou balíčků, tu růstu a stability a tím by se neblokovaly peníze pro koncové příjemce kvůli špatnému hospodaření na straně vlády. To je věc, za kterou můžeme společně zkusit bojovat. Děkuji. Děkuji. A nyní pan Celer. Äh, děkuji mnohokrát. Äh, paní předsedkyně, děkuji také paní komisařce za äh, dosavadského spolupráci. I mě zajímá přeshraniční a nadnárodní spolupráce. Komise předložila mm, návrh, podle něhož tyto programy se nezastaví na hranicích EU, ale vlastně souhrně by se měly tedy e, rozšířit finančními nástroji pro eh, vnější aktivity, tak abychom i nad rámec Evropské unie a jejich hranic eh, mohli eh, mít takovéto programy a spolupracovat se zeměmi, které si zažádali o vstup do Evropské unie nebo které, jsou, které mají různé dohody o partnerství. Požádá si o to i Řecko. Parlament spěchal aby se vyjádřil k tomuto novému nařízení. V minulém týdnu se nám to podařilo a doufáme, že brzy a rychle eh, začneme s trialogy a že budeme mít tedy právní jistotu pro všechny, kteří eh, se chtějí eh, na takovýchto programech podílet. Protože i nadnárodní spolupráce je tedy vlastně úhelný kámen Eh, naší spolupráce eh, i vlastně přes hranice EU. Eh, e Měli bychom se tedy snažit, abychom to posunuli ku předu. Toto nařízení je tedy dobrou základnou pro takovouto spolupráci. Eh, také si myslím, že je, dobré, ten, je dobrý návrh komise k novému mechanismu, jak překonávat různé administrativní a další bariéry. To byl poměrně odvážný návrh nebo záměr v některých členských státech, ale v některých také regionálních parlamentech se eh, vůči tomu přistupovalo s odporem už od začátku a je, myslím, škoda, že se zde v parlamentu eh, nepodařilo eh, protlačit větší závažnost, závaznost takovéhoto nástroju, takže vlastně to záleží teď na implementaci v jednotlivých členských zemích. A já bych tedy požádal komisi, aby to nevzdávala a aby se přesto snažila přesvědčit členské státy o tom, že tento mechanismus je důležitý, a že je tedy potřeba nějak překonávat eh, takovéto administrativní, právní a další bariéry na hranicích. Hmm, k tomu vám přeji tedy hodně úspěchů. Máme také rumunské předsednictví na radě. a věřím, že máte dobré vztahy s rumunským předsednictvím, tak možná bychom rumunské, rumunskou vládu mohli přesvědčit o tom, že mm, by tedy byla ochotná otevřít trialog k tomuto jednání, tak abychom tedy aspoň otevřeli tuhle kapitolu. Děkuji. Děkuji. To byly otázky od členů výboru REGI. Teď má slovo paní ministrině aby reagovala na otázky a poznámky členů. Děkuji. Je pro mě vždycky velmi zajímavé si vás vyslechnout. Protože velmi dobře znáte tuto politiku. Uvědomuji si, že už společně pracujeme čtyři roky a toto je možná náš poslední rok, ale možná budeme znovu spolu na konci roku. Teď je tedy na čase, abych reagovala na vaše otázky. Paní Krel, Konstanc, vy velmi dobře víte, že partnerství, princip partnerství je jedním z pilířů naší politiky a já chci poděkovat vám všem a obecně Konstanc za podporu také podporu návrhu na zjednodušení, toho si velmi ceníme. Já si skutečně myslím, že si musíme dát velký pozor, abychom se nevrátili ke stejným pravidlům, na, který, na která se teď všichni stěžují ve všech zemích. Nebylo země, kterou bych navštívila, která by si nestěžovala na ta pravidla, na tu složitost, na to, že se za 25 tato pravidla nezměnila. Teď je skutečně na čase provést velkou radikální simplifikaci, zjednodušení. Jsem ráda, pokud o rozpočet, že se nám podařilo zachovat 273 miliard, to znamená tu nejvyšší možnou obálku pro 27 členských zemí na politiku soudržnosti. Určitě bychom eh, upřednostnili ještě větší rozpočet, ale vzhledem ke kontextu objevujících se výzev, víte, že toto byl nejlepší způsob, jak postupovat a jak mít vyvážený a ambiciozní rozpočet. Já doufám, že Evropská ráda ve své moudrosti přidělí více zdrojů naší politice. Takže doufejme, že rada tedy bude štědrá. Pokud jde o třístraná jednání, abychom mohli zahájit trilogy okamžitě po přijetí plenárního mandátu, k programování a kontrole řízení, tak si myslím, že to je opravdu velmi důležité k zjednodušení. Paní Tomašič, 80 našich prostředků v příštím programovém období bude směřovat do méně rozvinutých regionů. Já si skutečně myslím, že zjednodušení a komunikace jsou klíčové. Nejde pouze o peníze. Máme hodně nástrojů a programů. Já, když jsem přišla do komise, tak jsem vytvořila task force pro lepší implementaci v těch osmi státech, které byly pozadu a opravdu jsme jim pomohli. Všichni ti experti, kteří byli v terénu, pomáhali národním orgánům a místním orgánům radili. Je pravda, že takzvaní noví členové, nové členské státy vždycky mají problém s administrativní kapacitou, s chápáním nařízení, s porozuměním. A já jsem velkým příznivcem této výměny zkušeností mezi zeměmi se zeměmi, které používají tyto peníze od roku 75, kdy byl fond RDF založen a třeba s Chorvatskem, které je posledním členem, které začalo tedy využívat tyto fondy. V každém případě všechny členské státy, které přistoupily do Evropské rodiny po roce 2004 dosáhly velkého pokroku při používání fondů v Bulharsku. 80 veškerých, veškerých veřejných investic je realizováno za pomoci evropských peněz. V Rumunsku je to 60% a to je důležité. Myslím si, že je důležité dále pomáhat těmto členským státům a při jednáních o novém programovém období, o partnerských dohodách a je třeba jim tedy pomáhat. Pane Van Miltenburgu, děkuji za vaše komentáře. Máte pravdu. že kvalita projektu je velmi důležitá. Platby na poslední chvíli jsou velmi běžné, to není jen v Rumunsku, máme spoustu zemí, které předložili spoustu plateb v prosinci. A teď je samozřejmě povinností auditorů posoudit kvalitu těchto programů. Je pravda, že v Rumunsku na začátku roku 2018 jsme měli riziku v operačních programech, které dosahovalo 800 milionů eur a došlo k transferu projektů z oblastí, které mají nízkou absorpci, například příměstská doprava, městská doprava, do jiných sektorů, do jiného programu, Například malé a střední podniky, to je nejlepší program v Rumunsku, nebo zdravotnictví, tam jsme měli ty sanitky, těch 700 sanitek. Problém byl, že to mělo být zrealizováno za pomoci národních peněz. A rumunské úřady pak byly požádány, aby na to využili evropské peníze. Máme tedy tuto flexibilitu pro všechny členské státy. Změnili jsme operační programy pro mnohé členské státy. Pokud jde o migranty, pomoc migranty, naším cílem je pomáhat členským státům, ne přicházet o peníze. Mohu vás tedy ujistit, že pravidla jsou dodržována bez ohledu o to, o jaký členský stát nebo o jakou částku se jedná. Uplatňujeme stejné kontroly na všechny členské státy a kdekoliv odhalíme nějaký nedostatek, musíme bez váhání jednat. Teď je pravda, že jsme neměli zdroje ani čas začít kontrolovat všechny programy, které byly předloženy v prosinci, ale auditoři se už začínají na ty programy dívat a, a posuzovat, jestli jsou způsobile přijatelné nebo ne. Vyhnuli jsme se tomu automatickému odfinancování, když peníze nejsou pokryty programy. Tam posuzujeme i kvalitu těch programů. Znovu chci zdůraznit, že stejná pravidla platí pro všechny země. Děláme to tež pro všechny země. Pane Papademulosi, děkuji za vaše komentáře. Já jsem právě byla na setkání s řeckým ministrem pro digitální agendu, to je velmi zajímavé. Mluvili jsme o venkovských oblastech. Já samozřejmě doufám, že dosáhneme dohody co nejdříve. Jak jsem říkala ve svém úvodu, měli bychom co nejdříve zahájit třístranná jednání, my jsme připraveni a mám pocit, že i vy jste připraveni, tak doufám, že bude připravena i rada. Z našeho pohledu bychom mohli klidně začít zítra. I u přeshraniční spolupráce se velmi těšíme, až začneme. A zdá se, že všechno je zpomalováno radou, protože vidím, že i vy za sebe jste připraveni. Takže doufejme, že se nám podaří zahájit trialogy. K otázce firm bývalé Makedonské nebo Jugoslávské republiky, Makedonie a THC ohledně jména, toho sporu o jméno, Zdá se, že postupujeme správným směrem. Ta přeshraniční spolupráce bude probíhat eh, i mezi těmito dvěma státy. K horám a ostrovům. To je společná otázka paní Breso a pana Papadimulose. Víte, že se snažíme reagovat na specifické potřeby regionu a Zprávy o soudržnosti několikrát za sebou identifikovaly měnící se výzvy v různých oblastech, v různých regionech. Měli jsme možnost také na výboru o tom hovořit. A členské státy požadují flexibilitu, pokud jde o přidělování financí a programování v jednotlivých členských státech. Zahájíme jednání se všemi členskými státy v březnu a je na členských státech, aby se zaměřili na specifické potřeby regionu v nových dohodách o partnerství. V příštím programovém, programovém období budeme potřebovat více zásahu na míru ve všech regionech, především v oblasti integrovaného územního rozvoje, který plně podporujeme a budeme ho podporovat i v příštích diskuzích o těchto problémech. V zájmu zjednodušení, abychom nepřetěžovali programy, které řeší tyto výzvy, výzvy jsme neregulovali působnost a způsob intervence do takovýchto oblastí bude na národní úrovni, aby rozhodla. Pokud jde o nejvzdálenější regiony s nízkou hustotou obyvatelstva, tak i zde jsou eh, specifické prostředy, které jsou na ně vyhrazeny. Pokud jde o tu metodu, tak jsme používali, použili HDP na hlavu. To je metoda, pro kterou máme více než 20 scénářů, ale zjistili jsme, že právě tato metoda je nejvyváženější. Víte, že původně byla tato metoda používána k tomu, aby se stanovil rozpočet na soudržnost pro období 2000 až 2006 a je to metoda, která vychází z regionální a národní prosperity a my jsme stanovili 80 HDP na hlavu a máme tam další témata, třeba klimatické změny, migrace a tak dále, abychom dosáhli vyvážených výsledků. Také s tou záchranou sítí si myslím, že je to velmi důležité, protože kvůli pokroku by přišli o více peněz, než je teď v našem návrhu. Takže si myslím, že je to opravdu spravedlivý a vyvážený návrh. Jak víte, ehm, vyjednávání jsou vždy komplikovaná, takže potřebujeme čas, abychom nalezli rovnováhu. Vy jste se zeptali na eh, kalendář, na harmonogram a já tady souhlasím s tím, že musíme udělat všechno v lidských silách proto, abychom to stihli dodělat během tohoto parlamentního mandátu, taky protože nevíme, jak bude vypadat příští parlament. Já si dělám starosti, stejně tak jako vy, co by se stalo, kdyby eh, víceletý finanční rámec byl přijat eh, s velkým spožděním. Musíme se poučit z minulých chyb, mm, protože v řadě členských států máme spoždění právě kvůli pozdním přijetím různých nařízení. Takže jak já, tak předseda Juncker a další Říkají, že by bylo potřeba se dohodnout do evropských voleb. Teď se vlastně říká, že nejpozději tedy do září, do, do podzimu 2019. Rozvoj venkova. Na to se ptal pan Novakov. Ano, já respektuji jeho návrh, ale komise předložila svůj návrh, takže já jej tady budu určitě zastávat i v trialozích. O míře kofinancování Na to se ptala paní Maletič. To bude součástí vyjednávání a Nejlepší by bylo začít vyjednávat co nejrychleji a pak uvidíme, jak náš návrh ohledně kofinancování a ohledně poskytnutí větší zodpovědnosti členským státům, <clears throat> jak se to bude vyvíjet. Právní stát je jaksi navázán na rozpočet, na poskytování. Mm, členské státy musí k tomu přistupovat zodpovědně, teď uvidíme, jak to bude. Jak se k tomu postaví rada a jaký ten mechanismus bude? Taky děkuji panu Budovi za váš eh, přístup. Pro mě je důležité pomoci členským státům, ale zároveň jim nemůžeme nic nutit. Vy jste zmínil třeba ty tři regionální nemocnice, je tam operační program, ministerstvo do toho vstupuje. Já vím, že oni by se chtěli stát eh, přímými příjemci, ale my zatím potřebujeme tady žádost vnitrostátních orgánů. České státy zatím nechávají 6 přímo místním orgánům, takže si to můžou zpravovat sami. I v tomto programovacím období máme evropské fondy, které jsou zpravovány přímo městy, místními orgány a já si myslím, že tedy dobré, že 6% zdrojů ERDF, které jsou věnované udržitelnému rozvoji, jsou věnované tedy místním rozvojovým strategiím a to je podmínkou pro tyto programy, aby se zvýšila efektivita. A to je důležité, protože oni samozřejmě ví eh, lípe, kde investovat. Ještě jednou mnohokrát děkuji. Hovořila jsem dlouho, ale snažila jsem se opravdu odpovědět na všechny otázky. A doufejme, že vyjednávání triologie začnou co nejrychleji. A pane Celere, chci říci, že ta spolupráce je mi velmi blízká, je pro mě velmi důležitá. Já bych nejradši začala vyjednávat už včera, Děkuji. Děkuji mnohokrát, paní komisařko. My jsme to, na to upozornili dnes radu rumunské předsednictví. Upozornili jsme na to, že je potřeba začít vyjednávat co nejrychleji, tak snad nás vyslyší. Děkuji mnohokrát za vaše odpovědi, děkuji mnohokrát za velmi dobrou spolupráci a doufám, že ta vyjednávání začnou rychle. Děkuji mnohokrát. Vážení kolegové, to byl poslední bod na našem pořadu jednání. Máme za sebou eh, perný den a určitě se obdrželi e-mail s rozhodnutím koordinátorů. Můžeme přijmout tato rozhodnutí. Nevidím žádných námitek, takže ji přijímám. Bod různé. Má někdo něco do bodu různé? Ne. Já k tomu něco mám dnes. Jsme měli naplánované novoroční drinky. Já si myslím, že určitě si zasloužíme eh, sklenku vína. Takže se sejdeme v oblasti E na prvním floře, eh, na prvním patře. Začíná to v 6 hodin, takže tam se potkáme. Příští zasedání proběhne ve čtvrtek 14. února ve Štrasburku. Takže opakuji, 14. února ve Štrasburku. 7. února jsme zrušili že se potkáme až toho 14. Ještě bych ráda poděkovala tlumočníkům za skvělou práci a nyní končím zasedání.